vracíme k pracovnímu plánu pro tento týden. Konference předsedů, ještě pane poselte, minutka. E, v souladu s článkem 137 byl schválen konečný pořad e, jednání, byl tedy e, zveřejněn, zatím nemám žádné návrhy na jeho změnu. Pane poselte, prosím. Děkuji, pane předsedo. My jsme ve výboru pro zahraniční záležitosti už eh, celé měsíce připravujeme velice důležité zprávy týkající se rozšíření konkrétně Srbska a Kosova a eh, celé měsíce už to vždy dáváme na pořad jednání eh, na středu odpoledne. Máme tady diplomaty, odborné novináře, jiné činitele, kteří zvlášť kvůli tomu jste eh, se chtějí dostavit a najednou bez toho, abychom eh, se o tom něco dozvěděli, to konference eh, předsedů najednou škrtla, jako v nějakém bazaru si každý představoval něco jiného a najednou jsme řekli, že zvládneme všechno od Egyptu po Ukrajinu a vše se znovu přesouvá o měsíc později. Já chci oficiálně protestovat proti tomuto postupu a apeluji na konferenci předsedů, aby byla do budoucna budoucna serióznější. Pane poselte, vy už dlouhá léta sám jste se přece účastnil zasedání konference předsedu a prosím, ne, neurážejte bazar, perský bazar. Ano, je pravda, že jsme měli mnohé eh, závažné důvody, které vedly k těm změnám. Já se tady nemohu rozvádět na toto téma. Bohužel eh, jsme v této situaci a ty zprávy opravdu byly přesunuty na dubnové zasedání, i když bereme samozřejmě na vědomí i váš protest. Jsou ještě nějaké připomínky k pořadu jednání dnešnímu? Prosím. Já bych rád navrhl, aby se debata o přístupu Srbska a Kosova odložila nikoli na duben 2013, ale na duben roku 3000. Pane kolego, Časový horizont eh, vaší žádosti je opravdu dlouhý a bohužel jste musel podat tuto žádost do 16 hodin, jinak už ji nemůžeme zpracovat dále. Bohužel. Jsou ještě nějaké další návrhy, pane Ody, prosím. Děkuji, pane eh, předsedo. Já jsem se ani nechtěl říct slovo, už jsem o tom hovořil vícekrát, ale ve středu bychom měli diskutovat o budoucí Evropské radě a o návrhu usnesení eh, eh, Evropské rady 7. Eh, a 8. února. Já bych chtěl vědět, zda byl pozván předseda Van Rompuy, pokud ano, tak jestli on je tím, kdo odmítá se zúčastnit a E, myslím, že středa ráno by byla velice vhodná. V jeho přítomnosti bychom mohli diskutovat e, e, o závěrech Evropské rady z února a mít také jeho názor na summit. Takže já musím říct, že opravdu lituji, že nebude přítomen a chci vědět, zdali my jsme ho nepozvali, anebo zda on pozvání nepřijal. Ta výjimečná otevřená konference předsedu se konala a na ní pan Rompoy seznámil bezprostředně po zasedání rady z výsledky tohoto zasedání všechny. Nevím, zda by mohla debata ve středu vést nějakým dodatečným poznatkům, než to, co už jsme se dozvěděli na konferenci předsedu. A mimochodem musím vycházet i z toho, že předseda rady v budoucí středu logicky se připravuje na čtvrteční zasedání rady. Já se ještě o tom pobavím s panem Rompoy. On eh, je eh, samozřejmě někým, eh, o jehož přítomnost se tady opravdu intenzivně zasazuje, ale zdá se, že jsem spíše v tomto boji osamělý. Hlásí se nám ještě někdo o slovo k pořadu jednání? Nikoliv. Dobrá, takže jej takto přijímáme. Děkuji. A začínáme společnou rozpravu k Mezinárodnímu dni žen.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 Er Já eh, er si øh, øh, musím postěžovat, že zde øh, v podstatě zde diskriminujeme jirštinu, můj, můj mateřštinu a již šest let. Parlament má webovskou stránku ve 22 jazycích eh, a jeden jazyk tam nefiguruje. A i když je k dispozici na radě ministrů i v komisi. Uh, Pane Gelegane, v této sněmovně však eh, s tím nemáme v současné době nic společného. Nemůžete se prostě najednou ujmout slova, když máme plánu debatu na úplně jiné téma. A mimochodem, k těmto webovým stránkách, vy už jste se mnou ve spojení a nyní na programu to není. A prosím, oslovte mě, vy už jste mi napsal dopis, já vás vyslechnu, určitě najdeme nějaké řešení, ale v současné době běží debata k Mezinárodnímu dni žen a slovo k tomu má jako zpravodajka paní Morem Šatě. Prosím. So, wo ist Frau Morin-Chartier? Máme tady paní Morin-Chartier? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, nejprve chtěla eh, pozdravit paní Vivian Reding, místo předsedkyni Komise Evropské unie. A chci jí eh,